včas eh, eh, eh, zastrčit hlasovací lístek. Hlasovala jsem pro. I have received from the council... Od rady jsem dostala postoj v prvním čtení. Paní Ek, vaše zařízení nefungovalo? Ano. Ještě někdo další? Dále jsem obdržela prohlášení o postoji komise a bude to zahrnuto do zápisu z tohoto z této schůze. Lhůta začne plynout od zítřka 10. září 2010. Na schůzi 11. listopadu 2009